bylo schválené. Nyní o změnách v jednacím pořadu. Dostáváme se k našemu programu. Dámy a pánové, konečný eh, návrh eh, jednacího pořadu, který schválila konference předsedů 9. prosince v souladu s článkem 137 jednacího řádu, byl rozdán. Co se týče pondělí a úterý nemáme žádné návrhy na změnu. Nyní se dostáváme ke středě. Skupina eh, Evropské lidové strany křesťanských demokratů eh, požádala, aby byla doplněna zpráva pana poslance Sajera. Týká se kontroly ze strany členských států toho, jak komise plní eh, implementující pravomoce. <clears throat> za um, žadatele se ujme slova pan poslanec Sajer, který je také autorem zprávy. Prosím. Yes, uh, ano, pane předsedo, jak jste řekl správně, naše skupina žádá o to, aby na jednací pořad eh, bylo také zařazeno toto nařízení o prováděcím aktu. Říkám to, protože se nejedná jenom o naši skupinu, která o to žádá, podporují to některé další skupině v souvislosti se zprávou, kterou zpracovává výbor eh, Jury. A dos, hlasovalo se o tom jednomyslně. Dovolte, kolegové, abych vám připomněla že jsme nyní rok poté, kdy Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. A e, nařízení týkající se prováděcích aktů e, po jednom roku velice velkých vyjednávání v oblasti, kde se jedná o nové e, akty v přenesené pravomoci a implementující akty jsou velice důležité pro parlament. Proto po roce chceme použít svého práva a bylo by by velice dobré, kdyby bylo možné projednat a přijmout toto nové nařízení. Také bych vám chtěl říci, jak už kolegové vědí, že skutečně v radě nastala velice eh, složitá situace. Byly tam dvě blokující menšiny, proto je to velice citlivá záležitost. A z toho důvodu si také myslím, že je velice správné, abychom se tím zabývali co nejdříve. Eh, všechna mm, práva parlamentu eh, jsou uspokojena a žádám také ostatní skupiny o jejich jejich podporu. Takže mm, je podpora pro tento návrh, pan Hanes Svoboda? Pane předsedo, my nemáme žádnou námitku na to, aby se to dostalo na pořad jednání, ale chci upozornit na to, že v některých výborech, a mám pocit, že nejenom v naší frakci, i nadále existují jistě obavy, co se týče těch konkrétních úprav. Jednak jistě potřebujeme určitou lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů, abychom mohli tedy hlasovat nejpozději ve čtvrtek. Chci ale říci, že tady probíhají ještě nějaké diskuze. Já nechci předjímat, jak dopadne náš názor, zda budeme proti, proti, budeme o tom ještě hovořit, ale vůbec nemáme nic proti tomu, aby se to dostalo na pořád jednání. Děkuji. Eh, všechno je tedy připravené eh, z hlediska termínu, pokud samozřejmě eh, ten, to hlasování dopadne kladně. Na to musíme počkat. Kdo je proti? Kdo by se chtěl vyjádřit stručně proti tomuto návrhu? Nikdo. Dobře. Kdo je tedy pro tento návrh? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Přesně řečeno. Ve středu bude rozprava a plenární zasedání eh, ve středu bude trvat do 9 hodin večer. Pozměňovací návrhy mají být eh, ve středu do 15. 15. Eh, prosince do 10 hodin ráno. Čili to je termín pro předkládání pozměňovacích návrhů 10 hodin ráno ve středu. Hlasování bude ve čtvrtek. Děkuji vám. Další návrh to je eh, skupina socialistů v Evropském parlamentu chce doplnit ústní otázky pro radu i komisi. Jedná se o eh, ekonomické řízení a devátý článek eh, Lisabonské smlouvy. Toto bych chtěli dodat na jednací pořad. Návrh předloží paní Trautmann za skupinu socialistů a demokratů. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, naše frakce si přeje, aby na pořad jednání se znovu zapsaly otázky k ústnímu zodpovězení týkající se eh, práce Task Force Van Rompuje a dále legislativního balíčku ohledně ekonomické zprávy. Článek 9 Lisabonské smlouvy nám totiž dává tuto výsadu a tuto možnost eh, použít horizontální sociální klauzuly a především pokud jde o studie sociálního dopadu u významných směrnic a významných rozhodnutí, které mají významné dopady na naše eh, občany. Předseda Evropské odborové eh, konfederace nedávno upozornil, že má obavu, že ta úsporná opatření dopadnou na mzdy a důchody zaměstnanců. Politické důvody, eh, které naši frakci vedou k této žádosti, zkušenosti jsou takové, že v okamžiku, kdy diskutujeme o regulaci trhů, eh, nemůžeme eh, hovořit pouze o trzích. Nezapomínejme, že musíme také jednat ve prospěch našich občanů. A já bych ráda, aby toto schromáždění podpořilo naši žádost o zařazení těchto ústních otázek. Kdo chtěl se vypovědět? Po... Kdo by eh, se chtěl vyjádřit pozitivně k tomuto návrhu? Kdo by se chtěl vyjádřit kladně k tomuto návrhu. Kdo se přihlásí, prosím? Děkuji, pane předsedo. Tyto tři zprávy se týkají i vztahů mezi třemi institucemi a v tomto smyslu bych chtěl podpořit návrh, který zde byl předložen. Děkuji. Kdo by se chtěl vyjádřit proti tomuto návrhu? Kdo by se rád vyjádřil proti tomuto návrhu? Nikdo se nehlásí a tudíž budeme hlasovat. Kdo je pro eh, přijetí tohoto návrhu? Prosím, zvedněte ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Ten návrh byl schválen, čili eh, návrh byl schválen, neboli ty dvě ústní otázky budou dodány na jednací eh, pořad na odpolední rozpravu středu. Bude se ve středu zasedat zhruba do 21 hodin. Tím jednací pořad byl schválen, protože na čtvrtek nemáme žádné změny, nikdo nenavrhuje žádné změny, takže tím můžeme pokládat jednací pořad za schválený a přecházíme k jeho prvnímu bodu, což jsou eh, jednominutové projevy v souvislosti se 150. článkem jednacího pořadu. Vážení kolegové, pokud si někdo nepřeje s námi zůstat,